Now we are ready. Tak jsme, milí přátelé, už skutečně připraveni a já tímto zahajuji zasedání výboru ITRE. Pan eh, Rubiku, máte slovo na zahájení. Ano, děkuji, pane předsedo. Já si najdu hlasovací kartičku a můžeme začít skutečně. No, tak to bylo skvělé, že jsme si mohli na chvilinku posečkat. A pokud už nejsou žádné komentáře, tak se můžeme pustit do pořadu jednání. Žádné konkrétní sdělení pro vás nemám. Eh, schvalujeme zápis z února, pokud nebudou námitky do konce zasedání, tak se bude považovat tento zápis za schválený. A nyní už přecházíme k elektronickému hlasování, bod číslo čtyři pořadu jednání tedy začneme hlasováním na zkoušku. Zahajuji hlasování. Everybody has voted. Hlasovali jste všichni a končím hlasování. Thank you. Every... Děkuji, zdá se, že vše řádně funguje, čímž můžeme začít. Bod číslo čtyři pořadu jednání to jsou obchodní statistiky a změna nařízení a deseti právních aktů v oblasti obchodních statistik. Naším zpravodajem je kolega Januš Levandovský. A rád bych vás informoval, že se jedná o e, výstup trialogu a na druhém plenárním zasedání v Dubnu se bude o této záležitosti hlasovat. Obchodní statistiky, jmenovité hlasování, hlasování o návrhu předběžné dohody dosažené v trialozích zahajují hlasování. And I close the vote. Končím hlasování. Děkuji vám velice. Skvělý výsledek a blahopřejí zpravodaji. Je mezi námi? Ještě nedorazil. Pravděpodobně se objeví za několik minut. Bod číslo 5. Evropský obraný fond. Pan Zdislav Krasnodemský je zpravodajem a rovněž se jedná o předběžnou dohodu, již bylo dosaženo s rumunským předsednictvím Eh, na třetím trialogu 19. února. Začínáme hlasovat řízení Evropského obraného fondu, zpráva pana kolegy z Krasnodemského, zahajují jmenovité hlasování. Předběžná částečná dohoda dosažená během interinstitucionálních jednání. Has everybody voted? And I close the... Končím hlasování. Děkuji vám. Celá jasná většina. Blahopřeji zpravodaj. A další bod, bod číslo 6. Zavedení kosmického programu Unie a zřízení agentury Evropské unie pro kosmický program. Spravodajem je pan Massimiliano Salini. Tady si dovolím poznamenat, že eh, druhý trialog se konal 26. února a e, na Koreperu 13. E, března to bylo konečně schváleno a je to něco, co se zakládá na článcích 28 a 30. Dubnové, druhé dubnové plenární zasedání, tam se o tom bude hlasovat a teď hlasujeme my. Hlasování o částečné dohodě dosažené během interinstitucionálních jednání o kosmickém programu Unie. Hlasujte prosím jmenovitě. And I close the vote. A končím hlasování. Skvělá většina. Blahopřejeme. Blahopřejeme zpravodaji a stínovým zpravodajům. A přecházíme k bodu číslo 7. Zavedení programu Digitální Evropa na období 2021 až 2027. Tady bylo částečné dohody s rumunským předsednictvím dosaženo 13. února a bezodkladně se pustíme do hlasování o zprávě paní zpravodajky Mlinár a jedná se o hlasování o částečné dohodě. Jmenovité hlasování. Hlasujte, prosím. And I close the vote. Končím hlasování. Děkuji vám. Skvělý výsledek. Blahopřejeme všem zpravodajům, stínovým zpravodajům a další bod. French. Propos- Vážení přátelé, nyní nás čeká návrh na řízení Evropského parlamentu a rady, jimž se zakládá horizont Evropa rámcový program pro výzkum a inovace, pravidla jeho účasti a šíření. Okay. I will tell you. Na úvod mám sám pár slov na toto téma. Uh, let me say, a provisional... Co se týče horizontu Evropa, tak minulý týden během šestého a posledního trialogu došlo k částečné shodě. A myslím si, že se dá říci, že jsme to zvládli za velmi krátkou dobu nejdůležitější téma bylo, že jsme chtěli pro tento rámcový program daleko více financí, 120 miliard konkrétně. V roce 2018, respektive v cenové hladině roku 2018. To je důležité téma. A je důležité mít alespoň částečnou dohodu. Nezapomínejme na to. A hlavní ustanovení této dohody k nařízení Horizontu Evropy jsou rozšíření tematického výzkumu, aby se řešily velké evropské výzvy a její konkurenceschopnost. Také, aby byla větší podpora pro malé a střední a podniky, zvláštní klaster pro a energetiku, zavedení klimatické politiky, průřezově evropské politiky a dvoukrokový podávací postup, pokud je to možné, zrychlené řízení pro výzkum a inovaci, zjednodušení a snižování administrativní zátěže pro příjemce, revize a stížnosti. A spoluzákonodárci se také rozhodli na tom, dohodli na tom, že proběhne a přísnější monitorování a kontrola. Na začátku programu Horizont Evropa je to určitě důležité. Zatím jsme se nezhodli na žádných číslech, protože to není možné. Protože to rada dala do závorky. Tolik tedy důležité informace od kolegů Dany Nika a Kristiana Ellera, kteří bohužel dnes nemohli přijít. Máte prosím nějaké otázky? Prosím, pan Rubik. Já mám dojem, že pro na, nám musí záležet na tom, že eh, došlo k úspěchu a já bych rád kolegovi Nikovi a ostatním upřímně poblahopřát. Je to skvělý výsledek a opravdu věřím, že se přesvědčíme, že se to Evropě vyplatí a že to je takový konkrétní výsledek tohoto volebního období pro Evropu. Bez mikrofonu pan předseda. Takže bod 9, omlouvám se, teď už mi mikrofon funguje. Jedná se tedy o kompetenční centrum a o síť národních koordinačních center. Paní Julia Reda je zpravodajkou. Bohužel není přítomná. I've got a short information. Tak mám od paní zpravodajky krátké informace pro vás. Ráda by se omluvila a řekla vám, že druhý trialog proběhl 20. března. Já jsem tam byl s paní spravodajkou a všemi stínovými spravodaji. Dospěli jsme k určitému pokroku, nicméně stále existují názorové rozdíly na zcela zásadní části tohoto návrhu. Doufáme ale, že celá problematika bude dokončena ještě během tohoto týdne, už jsem na to připraven taky. Proběhne to ve čtvrtek dopoledne. Takže budeme připraveni to dovést do správného konce. Pan Rubik. Já bych rád srdečně poděkovat. Jedná se o jeden z důležitých bodů a my jej chceme přiměřeným způsobem ukončit. Problém je, že se na radě změnila předsednictví a my nevíme, zda rada bude skutečně přítomná na té technické schůzce a zda pak bude tedy možné ve čtvrtek přiměřeně rozhodnout. Ono je pravda, že se naše postoje až tak příliš nerozcházejí, ale problém spočívá spíš v tom, že rada to vidí spíš ten rozpočet na eh, jiné bázi, konkrétní úzší bázi, my to vidíme na bázi Enisy. Já ale doufám, že ten program opravdu se v té době, v tom čase, který nám zbývá, podaří dotáhnout do konce a doufám, že to může zůstat eh, ve čtvrtek na pořadu jednání a uvidíme, jak daleko dospějeme. Thank you. Thank you. Děkuji. Je velice důležité, že tady jste jako stínový zpravodaj protože bylo potřeba, abyste se k tomu vyjádřil i vy. Máme tady ještě nějaké další stínové zpravodaje, kteří se k tomu chtějí vyjádřit? Ne. Tak v tom případě děkuji panu Rubikovi. Chce si ještě někdo vzít slovo na toto téma? Tedy k tomuto výzkumnému kompetenčnímu centru pro kybernetickou bezpečnost a k síti koordinačních center národních. Zdá se, že ne. Tak se můžeme pustit do bodu různé. Takže si, jestli má někdo něco do bodu různé, nemáte. Máte ještě někdo něco? Vážení přátelé z výboru ITRE, zdá se, že ne. Tak pokud si dobře vzpomínám, tak se uvidíme příští týden trialogu a také na výboru. Takže příští zasedání výboru, máme tu tady napsáno, je 1. dubna. Ne, to bylo zrušeno, takže 2. dubna v 9 do půl jedné. Takže 2. dubna dopoledne je to úterý. takže zasedání výboru útra bude tehdy. Děkuji a dobrou noc. Great. So.